Takže tím skončíme hlasování. A nikdo nepožádal o žádné vysvětlení týkající se hlasování, takže jedině případně písemně. A nyní si uděláme krátkou pauzu do 11.30, kdy bude následovat